Nějaké připomínky ne, takže tato nominace je schválena. Tak. Nyní budeme hlasovat o zprávě pana Mešaroše. Zpravodaj si eh, přeje slovo, prosím, maximálně dvě minuty. Ano. Thank you, president, and thank my... Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo, budu velice stručný. Tato zpráva, která se týká možnosti přistoupit k protokolu z roku 1997. Zatím se o ní nedebatovalo v plánu a proto bych vás chtěl stručně informovat o tom, co vlastně jde v této zprávě a jaký je cíl této zprávy. Je zde možnost, aby smluvní strany Vídeňské umluvy, která se týká občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody, ratifikovaly protokol nebo aby přistoupili k protokolu. Je zde rozhodnutí rady, které je určeno členským státům, které jsou smluvními stranami Vídeňské úmluvy které však zatím ještě ani neratifikovali, ani um, nedokončili, um, nebo ne, ne, vlastně nepřistoupili. Je to Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Polsko a Slovensko. To jsou země, které tedy, na které to cílí. Cílem je posílit eh, právo na spravedlivé kompenzace v případě jaderné škody, v případě jaderných eh, nehod. Přístup k přistoupení k protokolu z roku 1997 má tedy zlepšit kompenzaci obětí v celé Evropské unii. Rozhodnutí Rady navrhuje aby zde tedy došlo k ratifikaci nebo k přistoupení k protokolu z 2097 k těm, eh, ohledně těchto zemí. Máme zde eh, smlouvy, podle kterých tedy je zde zapotřebí souhlas Evropského parlamentu. Já, co by zpravodaj, tedy doporučuji, aby Evropský parlament dal souhlas Evropské radě k tomu, aby umožnila smluvním stranám eh, přistoupit k tomu protokolu z roku 1997. Děkuji. Kdo je pro návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní zpráva pěti Kajnen. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno drtivou většinou. Blahopřejeme zpráva Marinesku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Drtivou většinou schváleno blahopřejeme. Zpráva žado. Kdo je pro? Non non per Ne, nemá to být jmenovitým hlasováním. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno, blahopřejeme zpravodaji. Tak teď je mi řečeno, že to máme ověřit jmenovitým hlasováním. Omlouvám se za to. Takže hlasujeme jmenovitě o právě Žado, o zprávě Žado zahajuji hlasování. Zpráva Žado zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Drtivou většinou schváleno, blahopřejeme. Nyní zpráva Wikström, pan Gorn, Golniš k tomu chce hovořit ještě? dica. Eh, eh, non è possibile. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych velice stručně ještě před hlasováním o zprávě paní Wikström o imunitě paní Marine Le Pen chci říci, že dotčená osoba Eh, nedosáhla toho, aby se o tom vedla rozprava na plenárce, neměla možnost se vyjádřit k tomuto tématu před všemi kolegy a dokonce ani nebylo možné dosáhnout jmenovitého hlasování, aby se všichni zhostili osobní odpovědnosti, takže to se jedná spíše o postup dle nejvyššího sovětu, bývalého sovětského svazu, než že by tedy parlament řádně přistupoval ke svým členům. Pane Kolniši, podle eh, jednacího řádu se diskuse vede na výboru pro právní záležitosti, k tomu došlo, takže na tom není rozhodně nic speciálního. Pro případ paní Lepen zahajuji hlasování, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Zpráva Regner. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Zpráva Simpson. Kdo je pro? Takže hlasujeme o bloku 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu eh, pozměněném změní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Drtivou většinou schváleno, blahopřejeme kolegu Simpsonovi. Nyní zpráva Salisár Tomas. 11 pozměňovacích návrhů, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno 12 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu komise, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Kolega Simpson má slovo. Prego, onorevole Simpson. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tuto zprávu a také o zprávu pana Kuna a paní Sehnalové, eh, chtěl bych požádat abychom odložili hlasování o legislativním usnesení a vrátili věc zpět do výboru pro cestovní e, ruch a dopravu, e, tak, abychom e, mohli počkat na dosažení dohody s radou. Kolega Simpson, Takže hlasujeme o návrhu pana Simpsona, kdo je pro? Proti schváleno. Návrh pana Simpsona byl schválen. Zpráva Sehnalová. Kdo je eh, pro? 60. na pozměňovacích návrhů, kdo je proti? Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Sedm pozměňovacích návrhů výboru pro dopravu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 76, kdo je pro? Tak 75, omlouvám se, 75, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Ověříme hlasování o pozměňovacím návrhu 2. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? Ne. Pan Simpson si přeje slovo. Prego. Pane předsedo, stejný požadavek jako u předchozí zprávy, aby se to vrátilo zpět do výboru pro dopravu a cestovní ruch eh, s ohledem na to, že bychom chtěli dosáhnout dohody z první, v prvním čtení a eh, s radou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní zpráva Kuhn. 102 pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 111 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 41, první část pro, pro ti, kdo se zdržel. Schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme hlasování o 37. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 113. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 117. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 117. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118 zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto 114, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrž... Tak, ověříme, ověříme čtyřku. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 115 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Sedmička Dobře, ověříme 115. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Sedmička. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. Málo zvedáte ruce. 116 pro, proti, zdrž, ověříme to. 116. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní jmenovitým hlasováním o návrhu komise v pozměněném změní zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno a Slovo se bere pan předseda Simpson. Opět, pane předsedo, po třetí a naposledy bych požádal parlament, aby odložil hlasování o legislativním usnesení a poslal to zpět do výboru, abychom mohli eh, eh, vyjednávat s předsednictvím o dohodě v prvním čtení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže pan Simpson získal i třetí souhlas. Výborně. Zpráva Zebr. Blok 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kdo je pro návrh? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jmenovitým hlasováním nyní návrh usnesení. Zajímavé hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Drtivou většinou blahopřejeme. Zpráva Dorfman. 21 návrhů, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, ověříme hlasování o 25. Zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 23 pro. Zvedejte ruce ze zdvořilosti, prosím. Kdo je pro 23, kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, eh, že to budeme muset ověřit jmenovitým hlasováním, takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Takže padá pětka a nyní 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní návrh pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní jmenovitým hlasováním zájevy hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Drtivou většinou schváleno. Nyní zpráva Danelis. Odstavec 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní návrh usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. bylo přejeme zpráva to já. Odstavec 3, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 6, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, dvanáctka, první část, první část. Takže chcete ověřit druhou část? Dobrá. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnut ta, o dva hlasy. Dobrá. Dvanáctka, první část. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Druhá část zamítnuta. 15. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 19. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme druhou část zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Třetí část zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 25 zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 26 první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 29 první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, ověříme 30 zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. 34, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno 36, první část pro, proti, zdrželi se schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno 38 pro, proti, zdrželi se schváleno 40, první část pro, proti, zdrželi se schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno 42 pro, proti, zdrželi se schváleno 43 první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Celý návrh usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Blahopřejeme Zpráva Bartoloci. Sedmička první část pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno 20, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno 24, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno 26, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno 30, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno 43 první část pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno návrh celého usnesení, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Buon appetito!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 E Vážení kolegové, prosím ze zdvořilosti eh, opusťte sál. Protože nyní nás čeká vysvětlení hlasování.